Eh, následných eh, principů eh, a nástrojů a také pro přípravu nového finančního rámce. Děkuji vám, Tím končím debatu a hlasovat se bude zítra v poledne. Další bod na programu je zpráva paní kolegyně Volis o zpráva paní kolegyně Volis o pokroku k evropskému smluvnímu právu pro spotřebitelé podniky a paní Wallis má zprávo a má slovo na čtyři minuty. My tady hovoříme už více než deset let a nyní přišel čas jednat. Jestli byla eh, doba vhodnější, kdy vnitřní trh potřeboval podpořit, co se týče dalších transakcí, ta doba je právě teď. Eh, vý, právní výbor je pro dobrovolný nástroj eh, další, tedy evropské smluvní právo pro všechny občany a podniky. Domníváme se, že by mohlo pomoci, ale řekli jsme, že eh, nastavíme přísná kritéria pro další krok. Potřebujeme zajistit vysokou úroveň ochrany spotřebitelů, vyšší než je v řadě členských států a je potřeba, aby byla také jednoduchá a uživatelsky přátelská pro malé a střední podniky, tak, aby mohly eh, v rámci této dobrovolné smlouvy dobře podnikat a nesmí to škodit také vnitrostátní právní úpravě. Tento proces musí vycházet z důkazů, musí eh, být eh, vybaven eh, hodnocením dopadu a za plné angažovanosti parlamentu. Na tomto základě tedy, jak jsem řekla, doba řečí pominula a potřebujeme se podívat ku předu. Někteří jsou nervózní a říkají, že je možné pouze využít tu myšlenku eh, jakéhosi pomocného nástroje. Těm bych řekla, aby si dali veliký pozor protože já mám takové jisté eh, podezření, že taková pomůcka bez toho dobrovolného nástroje by vlastně potenciálně více zasahovala do vnitrostátní právní, právní úpravy než taková pomůcka s dobrovolným nástrojem, který by byl dobrovolný, který by respektoval vůli smluvních stran a nestál by proti vnitrostátní právní úpravě. Předtím, než učiníme ten krok dopředu, musíme se přesvědčit, že eh, nabídneme evropským podnikům a malým eh, a občanům eh, preventivní opatření, které bude znamenat spravedlnost pro růst. Dost řečí a musíme jednat. Děkuji. Děkuji, paní kolegyně Volisová. A nyní Catch the Eye. A slovo dávám Eh, kolegu Baldasárimu. Děkuji. Paní komisařko, nejprve chci pogratulovat paní zpravodajce Volisové k její zprávě. Plně sdílím její názory. Myslím, že ten dobrovolný nástroj, který by vedl k regulaci, by mohl tedy zaručit reformu evropského smluvního práva. Dobrovolný nástroj by nevedl k harmonizaci ani by nenahrazoval smluvní právo v členských zemích, ale fungoval by vedle vnitrostátní právní úpravy, poskytl by alternativní možnost volby smluvním stranám. Proto nesouhlasím s představou, že je potřeba zavést restrikce pouze eh, pro eh, elektronické smlouvy. Já si myslím, že by nebylo dobře rozlišovat tedy mezi normálními smlouvami a elektronickými smlouvami, ale neměli bychom zavést takovéto dělení. My musíme zaručit správný právní základ pro skutečné komunitární právo. Děkuji, pane kolego, a nyní paní kolegyně Regner. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko Redingová. Evropské smluvní eh, právo je vlastně skvělé, ale ve finále je potřeba eh, něco Evropanům pozitivního nabídnout, nabídnout eh, protože jinak by evropské smluvní právo bylo jenom lár lár. Proč jsou to ti nejslabší spotřebitelé, se kterými se vždycky začíná? Jádro eh, zprávy paní Volis, která je pro dobrovolný nástroj, je vlastně eh, bude náročnější pro spotřebitele, bude pro ně matoucí a nakonec to budou muset eh, být eh, spotřebitelé, kteří eh, se budou rozhodovat, podle kterého smluvního práva budou chtít postupovat. Teď tedy nenastala doba říci, jestli ten dobrovolný nástroj bude to nejlepší, co může být. My bychom se spíše měli zabývat jinými možnostmi, e, to znamená třeba tím e, tou pomůckou. Děkuji, paní Regner a nyní kolega Paška. Děkuji za slovo, vážený pan. Děkuji vám za slovo, vážený paní předsedo, paní komisařko, kolegové. Já chci poděkovat paní Volis, je to velice odvážný krok, nevím, jak to bude pokračovat dále, ale samozřejmě je třeba usilovat o to, aby evropští občané, obchodníci, spotřebitelé měli stejná pravidla, aby mohli podle stejných pravidel obchodovat a vést obchodní činnosti. Z pohledu komplikovanosti mechanismu evropského práva národní legislativ jeden systém, který by byl volitelný a který by se dal uplatnit napříč celou Evropskou unii, je jistě zajímavý námět. Ovšem jde o systémskou práci, poněvadž nejspíš narazíme na rozdílné právní systémy, eh, výhrady, jurisdikce. Obávám se, že to bude zavejitelné velice těžko, ale pustme se do toho. Děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane kolego Paško. A na závěr ještě paní kolegyně Rojtová. Eh, paní komisařko dobrovolný smluvní institut i když přináší právní problémy při jeho realizaci je cesta jak eliminovat rozdílné smluvní právo které se podílí na vysoké sixty neúspěšnosti přeshraničních objednávek spotřebitelů. bohužel na podnikatele číhá řada dalších nástrah nejen smluvní ale i spotřebitelské právo také není plně harmonizováno v daňových režimech a účetních standardech jsou značné rozdíly platba bývá zatížena extrabankovními poplatky a příhraniční obchod příhraniční užití digitálního obsahu bývá blokováno licenčními důvody. v deseti státech navíc spotřebitelé ani polovinu ze sto testovaných výrobků na domácím trhu nemohou získat přitom ve třinácti zemích spotřebitelé našli v přeshraničních nabídkách ceny o minimálně ten nižší než ve své zemi. proto podporuji vydání standardizovaných dobrovolných smluv přeložených do všech jazyků které budou právně závazné nicméně vyzývám komisi k aktivnějšímu řešení i dalších palčivých problémů tak abychom zrušili fragmentizaci vnitřního trhu. Děkuji paní kolegyně Rojtová a tím je tedy uzavřeno Catch the Eye a závěrem ještě dám slovo paní komisařce Redingové. Děkuji, pane předsedo, také bych chtěla poděkovat paní zpravodajce, paní Diane Wallis spolu s panem Hans Petr Majerem a Petty Kananem za skvělou práci na všech těchto otázkách. Je naprosto jasné, že v kontextu globální ekonomické krize vnitřní trh musí být posílen. A potřebujeme vnitřní trh, pokud chceme zajistit růst, vytváření pracovních míst a inovace. A jaká je situace? Jeden ze čtyř podniků obchoduje přes hraničně. Pouze jeden ze čtyř. A ti, co obchodují, tak se omezují ve svých obchodech pouze na několik členských států. To znamená, že nevyužívají možnost využít celý vnitřní trh. Jaký to má dopad pro spotřebitele? Nemohou těžit výhod vnitřního trhu. Je tady celá řada přeshraničních objednávek. Více než 61% těchto objednávek, které jsou prováděny především elektronicky, bohužel nejsou naplněny. Právě z tohoto prostého důvodu. To znamená, že máme nefungující vnitřní trh, jak ze strany podniků, tak ze strany spotřebitelů. A to je důvod, proč komise zahájila konzultace, které se týkají alternativ v oblasti smluvního práva, což je také odpověď Evropského parlamentu, který vydává své stanovisko k této problematice. Jsme svědky toho, že selhání vnitřního trhu je způsoben částečně rozdíly v národních smluvních právech, ale jsou tady další překážky, kvůli kterým selhává. Nedávný průzkum Eurobarometru zjistil, že nejdůležitější překážka spojená se smluvním eh, právem eh, z jedenácti překážek a transakcí je právě smluvní právo a proto se musíme těchto překážek zbavit. Eh, musíme je odstraňovat jednu po druhé a jako první věc bude smluvní právo. A vím, že Evropský parlament o tom hovoří již 10 let, nicméně víme, že někteří odborníci se o tom baví již 30 let. To znamená, že byla odvedena práce, abychom učinili konkrétní návrhy. Musíme toho maximálně využít, takže souhlasím s paní zpravodajkou, že přišla chvíle, abychom jednali, abychom zjistili, jaké pozitivní kroky můžeme učinit. A co se týče hodnocení zprávy a také zelené knihy a jaké návrhy přináší, je tady zcela jistě podpora pro inovace, pro alternativní nástroje, což znamená žádná harmonizace, ale je to určitá volba. Volba pro spotřebitele i podniky, abychom měli celoevropský systém. Také existuje podpora nástrojů, které se mají uplatňovat v rámci kontraktu mezi podniky a mezi podnikem a spotřebiteli, kde se má hovořit o prodejních smlouvách v případě například dodávek digitálního obsahu a také při dodávkách určitých služeb. Ano, velice dobře jsem slyšela to, co řekl Evropský parlament. Jakýkoliv budoucí nástroj, ať už vypadá jakkoliv, by měl zajistit vysokou ochranu spotřebitelů, abychom jim neupírali ochranu, kterou by jinak měli v rámci národního práva, což je bezpodmínečná podmínka. Pokud bychom nezajistili tuto podmínku, tak bychom v podstatě selhali ve všech dalších krocích. Takže v tuto chvíli je nám jasné, že 30. května Evropská komise vydala výsledky eh, studie proveditelnosti, což byly odborníci na smluvní právo, kteří se k tomu vyslovili a vyzvali všechny zainteresované strany, aby e, vyslovili svůj názor. Komise nyní analyzuje výsledky této veřejné konzultace a připravuje detailní studii dopadu, abychom zjistili, co by mělo být tím dalším krokem, který bude dobrý v dobách krize, abychom dali správný stimul vnitřnímu trhu, aby vnitřní trh vytvářel jak růst, tak pracovní místa tím, že rozšíříme tyto trhy jak pro malé a střední podniky, tak i tím, že vytvoříme lepší možnosti a lepší smlouvy pro naše spotřebitele. Děkuji vám, paní Redinková. Tím končím debatu a hlasování proběhne zítra v poledne. A další bod na programu je zpráva paní kolegyně Herš o spolupráci v